pro politickou, sociální a ekologickou unii. Deset let, deset let poté po krizi má mnoho občanů stále ještě pocit, že trpí důsledky krize, že jsou vyloučeni ze společnosti, že trpí nejistými pracovními podmínkami a že jejich mzdy jsou příliš nízké. Máme pocit, že Evropa propojila krizi s heslem politika úspor. Ale politika úspor nebyla nezbytná, neboť je třeba se podívat, kdo vlastně nesl odpovědnost za finanční hospodářskou krizi, která dopadla tak negativně na mnohé. Krize vedla k nerovnosti, zejména k nerovnosti mezi jednotlivými generacemi. Zejména mladí lidé důsledky krize trpěli nejvíce a také na ženy dopadla krize horším způsobem právě s ohledem na pracovní trh. Nejisté pracovní podmínky, nerovnost a oslabení sociálního státu, to vše byly důsledky krize. Společnosti se rozpoltily uvnitř jednotlivých zemí, ale rozpolcení máme také mezi členskými státy, mezi severem a jihem, mezi dlužníky a věřiteli. Nyní je na čase, abychom s tímto skoncovali, abychom Evropě před občany propůjčili lepší legitimitu. A proto musíme požadovat sociální Evropu, Evropu práv. Společenská a, socia- a teritoriální soudržnost je velice důležité, to je pilíř Evropy. Proto je třeba, aby Evropská unie se poučila z globalizace převzala její výzvy, ale utvářela je evropským způsobem. Je třeba posílit eh, sociální spravedlnost, učinit něco pro vytváření pracovních míst a proto, aby naše sociální státy byly udržitelné. A je třeba se věnovat také politice soudržnosti. Toto vše hájí španělská vláda, například s ohledem na návrh evropského pojištění v nezaměstnanosti. To by byla skutečná pojistka pro občany a toto je, myslím, důležitá zásada pro solidaritu a evropské občanství. Takovou tu cestu budeme aktivně prosazovat paralelně se změnami hospodářské a měnové unie. Důležité je také to, abychom splnili úkol, který nám dali evropské odbory. To znamená, že je třeba, aby bylo možné sladit rodinu a profesní život, aby lidé měli dobré a předvídatelné pracovní podmínky, což znamená, že na pracovním trhu nemůže existovat žádná diskriminace, ať již eh, genderová či jiná. Evropská unie musí bojovat proti nejistotě pracovních míst. Nejisté pracovní poměry by již neměly existovat není možné, aby jedna celá generace žila hůře než ge- generace předchozí. Proto je tak důležitá za ruka pro mladé a španělská vláda ji také podporuje. Dámy a pánové, před sedmi měsíci Španělsko vytvořilo vládu, která má celosvětově největší podíl žen. To je důležitý krok směrem ke skutečné rovnoprávnosti žen a mužů i když ta cesta je samozřejmě ještě před námi a není krátká. Tuto cestu bychom bez inspirace, která vzešla z Evropy, nemohli zvolit, nemohli bychom po ní jít. A proto já děkuji zejména angažovanosti úsilí žen, poslankyň, které podporují feminismus v Evropě. Rovné postavení mezi muži a ženami. Španělsko v této věci nepůjde ani o krok zpět. Budeme vždy pokračovat vpřed. Proto potřebujeme přirozeně také podporu Evropy a proto navrhuji, abychom vytvořili skutečnou strategii rovnoprávnosti Evropské unie. Takovou strategii, která zajistí, že ženy již nebudou nadále tak silně postiženy nejistými pracovními podmínkami a nezaměstnaností. Evropa by v tomto boji měla převzít vedoucí úlohu. Je třeba také, abychom pokročili v otázce Evropského pilíře sociálních práv, ty by měla být závažná. Týká se to na, zejména možnosti přístupu na pracovních trh a přiměřených pracovních podmínek a samozřejmě také sociálního zapojení. Zde eh, hovoříme o Evropské agentuře pro pracovní příležitosti. Evropa musí zajistit, aby existovala skutečná rovnoprávnost a rovněž musí zajistit, aby byl, všichni měli přístup ke všem typům studia, i k těm nejvyšším, to se týká kultury, vědy i výzkumu. To je důležitý nástroj proti těm, kteří by si přáli zničit naše demokracii pokud chceme zajistit bezpečnost našich občanů a posílit naši roli ve světě, pokud se chceme stát skutečně globálním aktérem, musíme semknutně pokročit i v oblasti Evropy obrany a bezpečnosti. Více než před rokem jsme začali se stálou strukturovanou spoluprací a nyní začínáme na v oblasti obrany vytvářet naše vlastní kapacity. A nyní je na čase, abychom rozhodně pokročili zpět. Je třeba, abychom začali budovat skutečnou evropskou armádu. Evropská unie musí ukázat světu, že jsme měkkou silou, pokud máme možnost volby. Ne z toho, protože bychom byli slabí, ale z našeho vlastního přesvědčení. Pokud bychom měli vlastní bojové síly, budeme na celosvětovém poli seriózním aktérem. Evropská unie je velice aktivním modelem pro svět. Z mnoha důvodů často na to zapomínáme, ale je tomu tak. Neboť jsme, protože jsme unie, můžeme mít tu snahu stát se globálním aktérem. Zastáváme multilaterální pořádek na základě práva a mezinárodně uznaných pravidel. Španělsko rádo přispěje svým dílem k vytváření takovéto vedoucí úlohy. A jsme přesvědčeni, že máme čím přispět, neboť máme například privilegované vztahy s Severní Afrikou, Blízkým východem a Latinskou Amerikou. Je třeba, abychom chopili výzev a i na celosvětovém poli, aby Evropa využívala svou váhu. Je třeba či chceme být globálním aktérem, když jim ještě nejsme. V tom případě ale není možné, abychom měli vždy jednomyslnost. Netýká se to pouze zahraničního obchodu, ale i témat, jako je zdanění VFR či mechanismus základních práv a právního státu. Chránit Evropu je dnes více než kdy jindy otázka nástrojů, které musí být flexibilní, pokud jde o přijímání rozhodnutí. Potřebujeme evropskou svrchovanost, ta je na výsost důležitá. A ještě jedna záležitost. Je třeba plně dokončit euro a pokročit v otázce víceletého finančního rámce. Před 50 lety v Hágu byl vytvořen Evropský hospodářský prostor a otevřena cesta pro hospodářskou a měnovou unii. A každý konec desetiletí se značil důležitým pokrokem. 69 summit v Hágu, 79 Evropský měnový systém, 1981 Delorův plán pro dokončení hospodářské měnové unie a rok 90, 1999 zavření eura. Mezi těmito daty 1999 až 2000 2019 nám chybí jedno datum, rok 2009. To byla mezinárodní finanční krize, která ukázala slabiny eura a nic neukazuje více, jaké jsou dopady tohoto ztraceného desetiletí. A nyní je třeba pokročit vpřed. Stáli jsme před mnoha výzvami během těch deseti let trvání krize ale Evropa je vždy úspěš, byl vždy úspěšný příběh, příběh úspěchu hospodářského, společenského i úspěchu evropského projektu. Je třeba zavést nutné změny. Nejde pouze o to posílit finanční systém s ohledem na bankovní unii, která se opírá o, tře, o tři pilíře, které znáte. Jde také o to, abychom z středně, střednědobého hlediska se ještě více semkli tak, abychom se docházeli již nyní připravit na budoucí krize. Je třeba propůjčit Evropě novou legitimitu, to je zásadní. A proto musí občané získat pocit, že jsou středobodem reform, že chráníme jejich úspory před inflací, ale také před eh, možným hospodářským poklesem. Eh, Společná unie je důležitý prvek našeho společného projektu Evropské unie. HMU musí zajistit, aby ochrana a sociální účast měly stejnou váhu jako společná hospodářská politika. To je důležité zejména v případě, nejenom v případě, kdy ekonomika eh, si bude dobře, třeba abychom byli vyzbrojeni i pro špatné časy. Proto je třeba posílit strukturu eura dříve, než vypukne příští krize a oslabí naši měnu a naši unii. Musíme se poučit z minulosti a pokročit rozhodným způsobem vpřed. Nemůžeme si dovolit nic neudělat. To neplatí pouze pro instituce, ale také a obzvláště pro všechny ty, kteří v těchto institucích pracují a kteří pracují na národní úrovni. Z hlediska víceletého finančního rámce čelíme mnoha výzvám. Současně ovšem musíme konsolidovat strategické iniciativy, jako je například eh, SZP či politika soudržnosti, která je tak důležitá pro země, jako je Španělsko. Městská Evropa se nemůže odvrátit od Evropy venkova. Rozpočtové prostředky zredukovat znamená, že Evropa by pokročila o krok zpět je třeba mít na mysli, kdo bude mít užitek z tohoto poselství. Návrh komise má mnoho pozitivních prvků s ohledem na výdaje, na zahraniční dimenzi migrační politiky či s ohledem na posílení programu pro inovace a technický pokrok. Evropa musí být suverénní, svrchovaná v oblasti inovací, to znamená umělá inteligence, kvantová informatika, kybernetická bezpečnost či automatizace. Pouze když se budeme snažit, budeme skutečně konkurenceschopně, třeba mít také dost prostředků. Je také důležité zdvojení programu Erasmus a dalších programů, ale třeba pokročit i v dalších oblastech. Potřebujeme evropskou reakci na záležitosti, které, o kterých jsme se domnívali, že již patří do minulosti, například na růst nerovnosti či dětská chudoba. Evropa možností začíná již v dětství a proto podporuji, jakožto španělský premiér, záruku pro děti, tak abychom zajistili, že již v raném stádiu, je, stádiu bojujeme proti sociálnímu vyloučení, v tom nejranějším. Návrh, který máme, je, dobrou, je dobrým východiskem, ale nyní je třeba pokročit o krok dál, nebo možná skutečně udělat takový skok vpřed. Naše unie má větší hodnotu než 1% hrubého národního důchodu. Samozřejmě je třeba si dát pozor na výdaje, tak aby byly rozumné, je třeba učinit vše pro to, abychom zejména řešili výzvy a priority. Přirozeně musíme mít rozumní, vytvářet synergie a skálové efekty. Chránit Evropu znamená také, že, přejeme sociální, že si přejeme sociální Evropu, Evropu obrany, Evropu hospodářské a měnové unie, federální Evropu, která se legitimuje tím, že si získává vůli občanů. Proto je třeba, abychom se snažili ukázat více občanům jejich možnosti, tak aby se mohli identifikovat eh, s hodnotami Unie. Nyní se dostávám k závěrečné části svého projevu. Budu hovořit o výzvách, které se objeví s ohledem na klimatické změny a migraci. V obou případech bych velice sázel na evropské hodnoty. A to říkám proto, protože mám upřímnou vůli vytvořit konsensus napříč všemi grémiemi a názorovým spektrem. Někteří si ovšem přejí rozkol, nějakou bitvu myšlenek. Někteří ale nikdy na Evropu, v Evropu nevěřili a nikdy v ní věřit nebudou. A právě tito se snaží pomocí témat, jako je klima a migrace, otřást základy liberální demokracie. Proto je eh, tak nutné Evropu chránit. Chránit náš evropský model a naše evropské hodnoty. Klimatické změny Mezinárodní fóra, která se aktuálně odehrála, dovolila mnoho pokroku v této oblasti, i když mnoho skeptiků eh, také pokročilo vpřed. Je třeba, abychom se chopili příležitostí, které skýtá budoucnost. Energetická transformace je jednou z velkých eh, šancí pro naše země, ale také například propojení našich sítí tak abychom je mohli využívat efektivnějším způsobem a snížili emise. Víme, jaké dopady budou mít klimatické změny a pokud nebudeme dostatečně vyzbrojeni pro zvládání těchto dopadů, tak v této zkoušce neobstojíme. Ani autoritářský přístup, ani výlučný nacionalismus tuto věc nevyřeší musíme ji řešit společně napříč hranicemi. Je třeba se obrátit proti nerozumnému nacionalismu. Klimatické změny, proti nim můžeme bojovat pouze pomocí rozumu vědy. Proto je důležité, aby Evropa na mezinárodním poli hovořila jedním hlasem. Rád bych ještě zmínil otázku migrace. Hovoříme zde o tématu, kde je třeba, abychom postupovali společně a koordinovaným způsobem. Je třeba spolupracovat se stády původu, s transitními zeměmi i se zeměmi, kde eh, uprchlíci kam uprchlíci přicházejí, což je samozřejmě pro nás obzvláště aktuální, neboť máme vnější hranici. Podívejme se na to, jakou roli hrávají například země, jako je Spojené jako je Moravské království, jak, eh, jako máme spolupráci, jak probíhají kontroly. Rovněž je třeba jednat i na globální úrovni. Konference v Marrakeši byla prvním krokem, jak řešit eh, otázku migrace multilaterálním způsobem. A Španělsko patří k zemím, které podepsaly migrační pakt jsme si vědomi toho, že toto téma je velice kontroverzní, že vytváří velké rozkoly, ale netřeba, není možné na něj hledět pouze negativním perspektivou. Není možné se soustředit pouze na e, nelegální migraci. Ta má i pozitivní efekty, jako například rozvoj ekonomiky, sehrává důležitou roli v sektorech, kde chybí pracovní síla, také vede k tomu, že se vyrovnává stárnutí našich společností. Ovšem přirozeně je třeba se zabývat i africkým kontinentem, který probíhá hlubokými sociálními a demografickými změnami. Je třeba, aby toto, ta, tyto snahy probíraly paralelně s ochranou hranic. Potřebujeme společnou migrační politiku, což znamená zreformovat evropský asilový systém. Potřebujeme reformy, které budou na, na, které budou na výši aktuálního dění a které se opřou o naše hodnoty, o hodnoty jako je odpovědnost a solidarita. Vyjednávání jsou komplexní, ale z tohoto důvodu bychom neměli zapomínat na východisko nebo ten důvod, proč je třeba mít reformy. A to jsou naše závazky, které vyplývají z mezinárodních dohod. Na prvním místě ochrana osob, které prchají před válkou. Musíme dostat základnímu principu lidskosti, musíme být solidární, mít soucit s ostatními. Pokud bychom se takto nechovali, tak by Evropa nebyla Evropou. Evropa se svými demokratickými vymoženostmi je důležitá. Pokud do, dopustíme k rozkolu v Evropě, bude to naší velkou slabinou. Užitek z toho budou mít pouze ti, kteří si přejí zničit náš model. A my jsme v podstatě dokázali vytvořit úspěšný trojuhelník, trojuhelník eh, úspěchu, demokracie, hospodářský pokrok a sociální stát. Pokud se toto chceme zachovat, musíme se navzájem rozumět a musíme bojovat proti stereotypům. Myslím si, že stojíme před zásadní zkouškou. A Víme, že někteří přicházejí s poselstvími, o kterých jsme se domnívali, že již náleží minulosti. A není možné říkat, že tato rétorika není nebezpečná. Svoboda a demokracie. Za ty musíme vždy bojovat. Já jsem to sám zažil například koncem 80. let v Bosně, kde jsem působil pro OSM v Sarajevu, městě zničeném válkou. Nelidskost, o které jsme se domnívali, že patří do minulosti, opět vyplula na povrch. A jsme si vědomi, že takovéto síly by mohly ohrozit nejenom náš integrační projekt. Eh, ne, mohly by i subtilním způsobem ovlivňovat agendu aktérů, které by se měly vlastně stavit proti takovýmto tendencím. A proto prosím Evropský parlament, aby nikdo z vás se nenechal stáhnout do hlubiny takovýmito silami. Potřebujeme naše evropské hodnoty musí být silnější než kdy jinde, abychom dokázali odolat lákání autoritarismu, abychom dokázali ochránit Evropu před těmi, kteří chtějí zničit. Musíme chránit Evropu, aby Evropa mohla chránit naše občany. Proto jsem přesvědčen o tom, že v příštích letech integrace postoupí navzdory všem obtížím. Samozřejmě budou vždy existovat různé názory, kroky vpřed a vzad, ale celkově si myslím, že nám podaří pokročit. Víme, že konsenzus e, není vždy uspokojivý pro každého, ale Unie je také určitou syntézou různých názorů, ale ty názory musíme proti sobě stavět klidným, mírovým způsobem, abychom pokročili v oblasti blahobytu a abychom dokázali uchovat naši stabilitu ve světě, který se mění. Potřebujeme základ, který bude schopen eh, projít i zatěžkávací zkouškou. Potřebujeme skutečnou solidaritu, která během let eh, narůstala. Jistě trpíme také například terorismem. Tady se solidarita jasně projevila a to je základ skutečného evropského bratrství. Z, tohoto, z této půdy může vzrůst. Například zjišťujeme, že Německý občan nyní pocituje atentát v Barceloně, jako kdyby byl namířen proti němu. I ve Štrasburku jsme to zjistili, mohli pozorovat, když zde hm, před měsícem došlo k strašnému teroristickému útoku. I pak se Evropa zcela jasně semknutě obrátila proti terorismu. Nepřátelé Evropy nemohou udělat nic proti rostoucímu pocitu neviditelné, ale skutečné solidarity. To zjišťujeme zejména u mladých lidí v Evropě. Tam se to projevuje obzvláště silně. Mladí ukazují evropskou vlajku jako symbol proti mačismu a rasismu, nebo mm, jako symbol toho, že jsou proti rozhodnutí, která jsou v rozporu s logikou doby. Zapomenout minulost, to by byl luxus, který si nemůžeme dovolit. Víme, že musíme být rozhodní abychom ochránili naše hodnoty a získali zpět rozmach, který jsme ztratili. Nyní čelíme autoritarismu, který se projevil v nezvyklé podobě a smutní podobě, kterou jsme nikdy neměli. Eh, vzpomínám na píseň jednoho španělského zpěváky, který říká, že věnuje svou píseň vše, kteří smutní po ztracených dobách, ale vzpomeňme si, jak vypadala situace skutečně. Jak vypadala situace, kdy celní hranice eh, omezovaly obchod. Vzpomeňme, jak sociální práva pokročila právě v době, kdy jsme byli společně v Evropské unii. Vzpomeňme na bitvy a bitevní pole první světové války. Vzpomeňme na tyto fenomény, které nám poskytnou odpověď na to, jak se zachovat dnes. Já říkám, když se hovoří o krocích zpět, říkám pokrok. Když někdo hovoří o omezování, taková ta retorika limitace, já říkám, jedna idea neomezuje ideu odlišnou. Minulost nikdy nebude budoucností našich společností. A to řekl také Franz Timmermans. Minulost je místo, ze kterého bychom se mělo, měli pokučit. Jsou tam chyby, které třeba opravit. A nyní je na čase, aby se Evropa zmobilizovala, třeba chránit naše hodnoty. Je třeba chránit ten jedinečný projekt, který nám celý svět závidí, protože jedině tak budeme moci porazit ty, kteří zevnitř i zvenku chtějí zničit naše ideály a chtějí to udělat. A já bych to chtěl zdůraznit a připomenout z jediného důvodu. Kvůli hodnotám, které Unie hájí. A při ochraně těchto hodnot se musí uplatnit naše zodpovědnost. To musí být naše odpověď. Potřebujeme přesvědčení a rozhodnost. Musíme k tomu přistupovat pragmaticky, jako v těch posledních 60 letech života. Naším úkolem jako nositelů tohoto velkého dědictví je toto dědictví ještě vylepšovat a chránit, abychom ho mohli předat dalším generacím. Pokud jsme se něco naučili, tak je to to, že v určitých okamžicích naší historie Odolat znamená postoupit vpřed. Generace, které zde dnes zastupujete v tomto parlamentu, mají před sebou zásadní úkol chránit Evropu, aby Evropa chránila své občany. Děkuji. Chystáme se ukončit eh, seznam řečníků v rámci Catch the Eye. Všichni poslanci, kteří měli zájem, už jsou zapsaní. Dobře, takže můžeme uzavřít eh, hlášení se do tohoto okruhu. Prosím, abyste všichni dodrželi čas, který vám byl vyčleněn protože chci dát slovo co největšímu počtu řečníků v této rozpravě. Prosím, dodržujte řečnickou dobu. A prvním řečníkem je místopředseda Evropské komise Franz Timmermans. Děkuji, pane předsedo. Pane předsedo, já bych chtěl začít poděkováním ministerskému předsedovi Sanchezovi za skutečně inspiraci, kterou nám zde dal. A Jedna myšlenka, kterou nám tady chtěl sdělit, je, že my eh, máme kolektivní zodpovědnost chránit občany. A v podstatě je to jenom jedině eh, sjednocená a silná Evropa, která je schopna eh, toto plnit. Nemůžeme izolovat ty, kteří jsou jiní. Nemůžeme budovat ploty a zdi. Eh, nemůžeme tady eh, snít marné sny o nacionalismu. Protože protekcionismus neznamená ochranu. To znamená izolaci. Izolacionismus vede izolaci. Eh, národy, které budou muset, které v Evropě, pokud budou ponechány sami sobě, se nebudou schopny vyrovnat se všemi výzvami. Pouze sjednocená Evropa může dělat to, co od ní občané chtějí a čekají, a to je chránit je jako nezávislé a svobodné lidi. Vím, že Pedro Sánchez je přesvědčený Evropan. Je to Evropan, z té poslední generace, která ještě se narodila do diktatury. Generace, která si uvědomuje hodnotu eh, demokracie a svobody a ví, že Španělsko patří do srdce Evropy. Když se dnes ohlédnu za posledními čtyřmi desítkami let, myslím, že je na místě říci, že Evropa utvářela Španělsko do té podoby, v jaké je dnes, poněvadž tak si to Španělé přáli. Ale rovněž je eh, správně říci, že Španělsko by mělo eh, povstoupit dopředu a eh, stát se skutečně tou, tím národem, který vede Evropu, která je odolná a která je schopná z krize výjít silnější. Ano, já vím, že máte pořád ještě mnoho, mnoho nezaměstnaných, vysoké procento nezaměstnaných, ale eh, také jste udělali hodně pro to, abyste se s tím vyrovnali. Španělé také eh, si uvědomují a jsou přesvědčeni, že Evropa, to znamená svoboda, demokracie, prosperita, prosperita je to něco, co v žádném případě není zaručené. Španělsko je eh, jedinečné a tato, tento příběh je daleko eh, starší, nezačal až v roce 1985. Eh, Měli jsme tady lidi, jako je Saul de Mariaga, který se účastnil budování evropského projektu a nikdy se nevzdal vize demokratického z eh, Španělska. A jsou další takový. On eh, viděl, eh, že evropská budoucnost je zároveň španělskou budoucností a byl by dnes určitě hrdý na demokratické Španělsko, které si připomíná 40 let ústavy a je pevnou součástí Evropské unie. Byl by jistě hrdý na eh, společenské ekonomický pokrok, kterého bylo dosaženo eh, navzdory, navzdory, jak už jsem řekl, té stále vysoké nezaměstnanosti. Ale v ekonomice se objevuje spousta pozitivních signálů a já musím skutečně zdůraznit, že to je výsledek eh, té rozhodnosti a odhodlání španělského lidu. Je to také otázka solidarity, kterou eh, Španělsko přijímalo od svých evropských partnerů. A ukazuje se, že Španělsko také je ochotno tuto solidaritu vracet a ukazuje to každodenně eh, v případě migrace. Eh, země jako Španělsko a Malta opravdu jsou solidární vůči lidem v nouzi. Španělsko je eh, jedinečné a je lídrem eh, v řadě věcí a vy, Pedro, eh, jste se skutečně angažoval v souvislosti s lidí Aquarius. Prostě nemůžeme nechat lidi hynout na moři. Toto je skutečné vedení. Takto se chová lídr, politický lídr. Ne jednoduše a prostě házet veškerou vinu na uprchlíky, ale hledat řešení. Fotografie těchto lodí a člunů a e, ta e, velmi tady dnes už se snižující místa, e, počty Ehm, uprchlíků eh, ukazují, že Evropa je schopna to zvládnout. Jsme schopni najít užitelné řešení, a všem eh, pouze ochrana hranic sama to nezmůže. Musíme najít řešení, které je také solidární a vychází z našich základních hodnot. Také to, co jste řekl o Africe, Pedro. Pokud existuje kontinent, který bude definovat budoucnost Evropy, pak tím kontinentem je Afrika. Nikdo jiný na světě může nebo by chtěl eh, vzít eh, tuto zodpovědnost eh, z našich peder. Afrika je naším sesterským kontinentem a pokud nebudeme pracovat na společně, společně na zodpovědnosti za budoucnost obou, obou kontinentů, eh, pak eh, je stabilita do budoucna ohrožena. Stabilita, optimismus, to jsou hodnoty, které mohou vytvořit tu budoucí stabilitu pro prosperující Evropu i zlepšení situace v Africe. A já, Pedro, vás vyzývám, abyste stál v čele porozumění v Evropě Eh, porozumění toho, že problematika Afriky není pouze regionální problematikou pro eh, země kolem Středozemního moře, ale je to zodpovědnost pro nás všechny. Bezpečnost a eh, migrace. Na to vydáváme větší rozpočet, bude to až 33 milionů. Ne, to jenom o to, že chceme být solidární vůči migrantům, ale také eh, víme o těch eh, tragediích eh, teroristických útoků, které se odehrály i ve Španělsku. A dále budeme mít další peníze na digitální program v Evropě. Také budeme bude se zvyšovat produktivita španělské ekonomiky, budeme stavět na Junkrově plánu Eh, který už eh, přihrál investice ve výši 46 miliard eur do španělské ekonomiky. A skutečně eh, je to vidět. V Palma de Maroka jezdí nyní čistší autobusy, v Zaragoze je nová, nový závod na zpracování odpadů a tak dále. Já vím, pane premiére, že Eh, vaše vláda eh, skutečně se snaží plnit rozvojové cíle milénia a usiluje o transformaci. A já bych chtěl také při této příležitosti poblahopřát kolegovi, který sedí tady vedle mě, který ve světě je lídrem, lídrem, který se snaží zajistit to, aby Evropa plnila klimatické cíle z Paříže. Myslím, že je skutečným Evropanem v tomto směru a zaslouží si naše uznání. Eh, nový program Invest EU je potenciál, eh, který jde daleko za ten současný, mohl by vyvolat investice až ve výši 650 miliard euro. No a také program Erasmus Eh, bude mít dvojnásobný rozpočet více než 30 miliard eur. A samozřejmě i eh, toto, za toto vděčím našemu španělskému kolegovi. Toto je věc, která umožní mladým Španělům eh, získat nové vzdělání a nové zkušenosti v Evropě. Je to inspirativní, toto odhodlání, znalosti otevřenost eh, vůči rozmanitosti. I když je zásadní, abychom se tedy na tom novém rozpočtu co nejdříve shodli a já spolehám na eh, podporu Pedra a jeho protěžku eh, v Evropě a na tento parlament. Španělská vláda má program pro rovnost. A já se ptám, proč nemáme lepší plán na to, abychom, abychom skoncovali s rozdíly ve mzdách mužů a žen nebo eh, rozdílům v penzích, které se liší o 40 v Evropě. Nebo proč více nepodporujeme ženy do vysokých pozic? Proč 50 naší populace eh, stojí až někde v druhé řadě? a já věřím, že Petrová vláda s tím skoncuje. Proč nejsme schopni skoncovat s násilím na ženách? Proč ne? To je naše povinnost. A proč neukazujeme na ty, kteří pod pláštíkem rodinných hodnot brání ženám v plném uplatnění ve společnosti? Toto nejsou rodinné hodnoty. Eh, jestliže eh, jimi někdo obhájuje násilí eh, v rodině, v manželství. To prostě nemůže takto být. Dámy a pánové, pane premiére, podle mě Španělsko je příkladem europeizace národa. Je vidět, kolik toho dohromady můžeme dosáhnout, když si budeme plnit svou zodpovědnost. Evropa nás chrání, ale my také musíme chránit Evropu. Děkuji vám. Thank you very much. Děkuji, pane místo předsedo. Prvním řečníkem za frakci je vedoucí EPP Manfred Weber. Pane předsedo, pane premiére, vítám vás zde. Vaše eh, přítomnost je eh, dobrým startem pro rok 2019. Vy jako osoba a vůdce jste zcela proevropský eh, politik a vaše země je jasně proevropská. Proto jsme rádi, že jste přijel. Evropa pro Španělsko znamená mír, stabilitu a prosperitu a Španělsko znamená pro Evropu sílu, nové myšlenky a vedení. Proto je dobré, že jste přijel. Na druhou stranu je to skvělé, protože letos budeme oslavovat demokracii v EU. A budeme mít evropské volby. A já vám děkuji za, eh, váš, eh, za vaši podporu eh, konceptu špicn kandidátů. To je jasné znamení, že věříte v demokratický ideál budoucnosti Evropy a to musí přežít i po volbách, to chci připomenout. Co se týče budoucnosti Evropy, je potřeba hovořit i o extremismu a nacionalismu. Eh, vzhledem eh, ke včerejším eh, výsledkům, co se týče otců zakladatelů, to byli, to byly křesťané, liberálové, socialisté, zelení, všichni jsme na jedné lodi. A proto také nás antievropané a antievropané nemají rádi. My představujeme vše, co nenávidí. Eh, oni jsou velmi nebezpeční. A, a extrémisté nemají žádnou eh, barvu. Vy jste zcela jasně proevropský, o tom není pochyb eh, ale vaše vláda se stává také z extrémní levice a separatistů. To nám dělá starosti. Odpověď populistům podle nás je především zajistit stabilitu a pracovat dobře jako politici. Franz Timmermans chválil dobrý vývoj eh, španělské ekonomiky eh, v nedávných letech po krizi. Chci připomenout, že to bylo eh, díky vlády, vládě Mariana Rachoje, že byly připraveny podmínky pro ekonomický úspěch Španělska. A vy teď zvažujete zrušit reformy trhu práce Mariana Rachoje. To podle nás by vyslalo chybný signál je potřeba vytvořit příležitosti pro Evropu, pro ekonomickou budoucnost. To znamená reformy. Sociální Evropa eh, vytváří pracovní místa a příjem lidí. Neříďte se tedy, prosím, eh, názory populistů, zachovejte reformy. A na co chci také upozornit? My si velice vážíme vaší vlády, i když třeba nezdílíme stejné politické hodnoty a ideje. Jsme ale znepokojeni politickou stabilitou, eh, které se nepodařilo dosáhnout stabilní a konstruktivní většiny pro eh, rozpočet v roce 2019. Vy jste jednou z největších ekonomik v eh, eurozóně, v EU. A tak velká ekonomika bez stabilního rozpočtu znamená méně stability a více nejistoty. Proto tato spolupráce s některými součástmi Eh, eh, španělského parlamentu zvyšuje nejistotu v Evropě. A my jako EPP máme jasnou prioritu. Máme Marshallův plán pro Afriky, eh, silný program přesídlování, my musíme pomoci lidem v Sýrii a dalších regionech. Jedna věc je jasná, nelegální migrace, ta se musí zastavit. Je potřeba rozvrátit podnikatelský model pašeráků, a po spravedlivém postupu je potřeba nelegální migranty poslat zpět domů. A tady má Španělsko zvláštní odpovědnost. Nelegální přejezdy moře se zdvojnásobily už druhý let na 57 tisíc lidí. Často slýchám argument, že je obtížné chránit hranice. E, já jsem loni v létě byl na druhé straně kontinentu na bulharsko-turecké hranici a tam premiér Eh, nechal postavit 5 metrů vysoký eh, plot 180 km dlouhý a bylo jasné, že když máte politickou vůli, tak eh, hranici ochráníte, znemožníte nelegálním migrantům se dostat přes hranici. Ve Sjuta Amelia to děláte také. Takže Chceme-li eh, bojovat proti extremismu, extremistům, musíme tento problém vyřešit. Proto také musíme chránit hranice před nelegálními migranty. Extrémní formou populac, eh, populismu je nacionalismus. Staré cíle se probouzejí a ve Španělsku eh, to má konkrétní název, katalánská otázka. My jako EPP stojíme za ústavou Španělska, za územní celistvostí Španělska, za vládou, která chce zachovat jednotu Španělska. Evropa vychází z právních států a Španělsko také. A tím se také řídil, eh, řídila vláda Rachoje. Proto bojujme společně proti nacionalistům na celém kontinentu. Naše frakce zde hlasovala i pro komunistického místopředsedu, ale odmítli jsme hlasovat pro místopředsedu z extrémní pravice zde v parlamentu. Jsme proti tomu, aby nacionalisté měli právo promluvit. Je to proti budoucnosti Evropy, jsou to naši nepřátelé. Děkuji vám za vaši návštěvu. Naše frakce je velice zaměstnaná a já vám, a vy také, a já vám děkuji za vaše jasné odhodlání vést Španělsko. Evropa je, má eh, orientaci a směr jasné, eh, méně egoismu, více solidarity a bez nacionalismu. A děkuji vám za, vaše, za váš příspěvek k tomu. ancora ululati in aula serve sempre il veterinario. Příští řečníkem je pan Udo Bullman jménem socialistické frakce. Querido presidente del gobierno. Vážený pane premiére, drahý Pedro, vítejte v Evropském parlamentu. Dear Pedro, I, I cannot help. I cannot... Drahý Pedro, nemohu si pomoci, ale musím vás zase citovat. Když je třeba chránit Evropu a Evropa má chránit nás, my musíme chránit Evropu. Já si přeji, aby toto se stalo motem všech evropských vlád. Přeji si, aby toto bylo heslem všech evropských vůdců, a aby se to také stalo evropským měřítkem všech s politickou odpovědností v Evropě. Ti by všichni toto měli naplňovat. Bohužel jsme tomu ještě vzdáleni. Proto také jsme se na vaši návštěvu velmi těšili na to, až vás uslyšíme, až budete hovořit o této vášnivé myšlence spravedlnosti a pokroku naší vlasti Evropy. Bohužel to není tak jednoduché pane kolegové eh, Weber, jak jste to tady eh, řekl. Všichni jsme na jedné lodi, ale když chceme bojovat proti nacionalismu a chceme zabránit tomu, aby se Evropa stala obětí pravicových extrémistů, tak ten, ta loď musí také jet. Musíme také vytvořit určitou dynamiku a zabránit eh, tomu tichu, tomu zastavení uplynulých desetiletí. Lidé v Evropě eh, čekají na výsledku, že se budeme na výsledky, že se budeme starat o moderní eh, svět práce, o sociální Evropu. A to je ten hlavní problém. Všichni pořád říkají, že jsme všichni na jedné lodi, ale nikdo eh, nehovoří o dynamice, jak má tato loď prorážet vlny a jet. A přitom víme, že na druhé straně sedí někdo jako Putin, který není vůbec zainteresován na myšlence svobody. A na druhé straně ještě stojí eh, eh, člověk, který, eh, kterému jsou úplně ukradené myšlenky sociální spravedlnosti. Takže proč tedy neodstartujeme tu dynamiku evropské společnosti? A já musím říci, že se mi velice líbil projev Petra Sančese, protože eh, to je program sjednotit Evropskou unii, aby bylo možné rozptýlit obavy Evropanů. Musíme se znovu naučit eh, přinášet výsledky. Eh, jeho projev se mi také líbil, protože právě toto vyzařovala, to, co potřebujeme i v nadcházejících pěti letech nového mandátu ale musím upřímně říci, že se mi jeho projev líbil také, protože byl přednesen eh, premiérem Španělska. A to je země, a tady chci potrhnout, co řekl Franz Timmermans, je to země, kde se bude spolurozhodovat o osudu Evropy. Eh, země ehm, s kulturním bohatstvím, s bohatstvím, eh, které zná naši historii, před, zvítězila nad Frankem, autoritární fašistoidní režim a vyvinula demokratickou sílu postavit se všemu e, zpátečnickému, co Španělsko chtělo vrátit do doby nespravedlnosti a odstranění demokracie. My se spoleháme na Španělsko a víme, že Španělsko je v dobrých rukou. Program, který eh, jste přednesl, je program, který moje frakce, se kterým souzní. Na němž také pracujeme. Říkáme, že nikdy eh, nebudeme mluvit o eh, ekonomice bez toho, abychom hovořili eh, o právech na práci lidí. Je potřeba, aby došlo ke změně, která zachrání celou planetu, ale ta se podaří pouze, když eh, dáme lidem naději a perspektivu, když nepůjdeme proti lidem. Podívejte se na Francii a zkušenost, kterou právě si prožil Macron. My musíme přesvědčit lidi, aby eh, akceptovali tuto změnu a musíme znovu obnovit sociální perspektivu a spravedlnost. To musí součást toho všeho. A závěrem ano, eh, záleží také na tom, jak vládneme a množství novinek, které přicházejí z Madridu, že se vám podařilo, Pedro Sanchezi, sestavit inteligentní vládu, pokrokovou vládu, kde jsou kompetence provázány, energetika a e, ochrana životního prostředí. Máte vysokou komisařku pro otázky trvalé udržitelnosti a konečně jasný signál nejenom pro rovnost mužů a žen, ale také průlom pro eh, kvalifikované ženy v první řadě. O, k tomu bych, eh, o tom bych eh, v Evropě rád mluvil častěji, toho by mělo být v Evropě více. Děkuji vám za to, že jste mezi nás přijel. E za frakci EKR má slovo pan Henkel. Prezident. Pane předsedo, Vy jste hovořil o budoucnosti Evropy a myslím, že správně jste eh, také do tohoto začlenil myšlenky o Brexitu. Eh, také eh, pan Timmermans poděkoval britským vojákům za pomoci s osvobozením jeho vlasti Eh, ve druhé světové válce. Eh, já jako Němec zase eh, musím říci, že byt mých rodičů byl vybombardován britskými vojáky a já musím říct, že já jsem rád, že jsme nedobili britské ostrovy. Ale musím říct, že naopak, jestli prohrajeme tuto bitvu o Británii, Eh, tak to budu smutný. Brexit, eh, to znamená ztrátu pro obě strany, jak pro Velkou Británii, tak eh, pro Evropskou unii. Já myslím, že je to ztráta morální, politická i ekonomická. A já musím říct, že Británie to znamená, jako kdyby náš společný trh opustilo 19 zemí. Británie vždy byla hlasem subsidiarity, konkurenceschopnosti a decentralizace. A morálně, no, mnozí už zde dnes řekli, že eh, Brexit znamená, že všichni shudneme. Čili tak to je. Zdá se, že všichni tady dneska vyjádřili politování eh, že se došlo k Brexitu, kromě těch lidí, kteří sedí tady nálevo ode mě. Ale eh, nikdo vlastně neřekl, co s tím. Více než 40 poslanců tohoto parlamentu nedávno eh, vyzvali britský lid, aby si vyžádal ještě druhé referendum. Ale měli napsat dopis také v, v rámci tady vlastně i sobě ho adresovat. Eh, poněvadž eh, eh, to není jenom o rozporech uvnitř konzervativní straně. My máme Lisabonskou smlouvu a ta je o ta je také o tom, že země mají být zodpovědnější za své hospodaření, ale ve skutečnosti my tady harmonizujeme a centralizujeme. Čili eh, rada a komise by to měly chytit za jiný konec. Eh, já vím, že eh, je dost nepravděpodobné, že by byla uzavřena nová smlouva s Brity, kterou by podpořil, podpořil další vývoj našich vztahů s Británií. Co kdybychom to udělali jinak? Co kdybychom se snažili nabídnout Britům Eh, něco jiného. Nabídnout Britům podmínky, za které by byli ochotní stát, eh, zůstat v Evropské unii. Takže nabídněme Británii eh, novou smlouvu, za jaké bude moci zůstat v Evropské unii. A třeba by to mohla být pouze dočasná smlouva o imigraci. Takže místo, abychom jenom vinili Británii uznejme, že i Evropa a i Brusel se podílí na tomto problému a mohli by být součástí řešení. Děkuji. Bojujeme za to. Za frakci ALDE má slovo pan Verhofstadt. Já se pokusím čtyři minuty vystoupit, protože já mám španělského, katalánského a baskického kolegu, kteří chtějí vystoupit, takže nechce, aby mě potom zabili. Takže, pane premiére, já si myslím, že tady je jeden znak Španělska, který nebyl dostatečně zmíněn a vy jste také toho důkazem. Je to pravděpodobně nejproevropštější země v Evropě, protože má odvahu hovořit eh, o federální Evropě. Mnoho vašich kolegů nemělo tuto odvahu tady hovořit o federální Evropě. Já si myslím, že evropská historie a španělská, španělská demokracie jsou propojeny. My všichni, poslanci tohoto parlamentu, Josep Borel, Loyola de Palacio a další, Miguel Moratinos, také pracovali na vašem ministerstvu zahraničí. Vypadá to jako nějaká soutěž ve Španělsku, která strana bude nejvíce proevropská mezi Partido Popular, mezi socialisty a Ciudadanos. A to se mně líbí. Já si myslím, že v každé evropské zemi by měli strany mezi sebou soutěžit, která bude nejvíce proevropská. To je cesta vpřed. Ale musím vám říci, toto je zřejmě 15. debata, kterou vedeme o budoucnosti Evropské unie a já jsem trošku frustrován všemi těmito debatami, protože pokaždé je tady premiér nebo prezident, který zde výjmenovává seznamy všech nových evropských politik, které musíme mít. Sociální politika, daňová politika, migrační politika, evropská armáda. A nikdy neřešíme otázku, proč to nemáme dnes? Jaká je překážka? Proč pořád jednáme příliš pozdě a děláme toho příliš málo v porovnání s našimi americkými přáteli, kdy se tedy vyřešila velmi rychle finanční krize a my ještě po devíti letech nemáme bankovní unii. Tragédie, několik let tragédií ve středozemním moři a já vám chci poděkovat za to, jak jste přijali loď Aquariusa. To je vlastně všechno výsledek nehumánních nacionalistických politik pana Salviniho, ten byl skutečným důvodem a zdrojem a také nedostatek evropské politiky. Proč pořád ještě nemáme evropskou pohraniční a pobřežní stráž? Proč pořád ještě nemáme dohodu o reformě Dublinu například? Po tolika letech, kdy dochází k tragédiím ve středozemním moři. Proč nemáme dnes evropskou armádu? proč pořád ještě bojujeme s reformou eurozóny. Devět let, devět let po vypuknutí finanční krize. To je pro mě klíčová otázka a já doufám, že ve své odpovědi za několik minut eh, půjdete do hloubky této věci. Já si myslím, že je to kvůli tomu, že máme špatné instituce v této chvíli v Evropské unii a špatné instituce přinášejí špatné výsledky. Dobré instituce přinášejí dobré výsledky. Problém je, a já to chci opakovat eh, a budu to opakovat i nadále, společně s celou řadou z vás. Je to to pravidlo jednomyslnosti, které existuje v celé Unii a především v Evropské radě a to je ten hlavní problém, který musí být vyřešen. To je ten hlavní problém, ta nerovnováha, která existuje mezi Evropský parlament, který rozhoduje většinou, a Evropskou radou, která i nadále rozhoduje jednou.